I think we can start. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen. Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Můžeme začít. Eh, vidím tady nováčky eh, tady v této místnosti. Začínáme bodem 1 eh, přijetí pořadu jednání. Jsou k tomu nějaké námitky? Prosím, pan Fim van de Kam. Pane předsedo, musím říci, že mě překvapilo, že zítra ráno budeme hlasovat Výbor pro dopravu musí připravit usnesení k sociálním otázkám. Jak víte, na schůzi koordinátorů se o tom velmi intenzivně diskutovalo a většina koordinátorů došla k názoru, že bychom neměli připravit usnesení zvlášť o sociálních otázkách, protože to je kompetence výboru pro sociální otázky a zaměstnanost. Ale můj eh, kolega Ismail Ertug z SAD o to požádal, zali by se tady mohlo o tom dopoledne hlasovat. Já musím říci, že toho eh, lituji a eh, přál bych si, abyste sorganizoval hlasování zvlášť o této otázce, protože my eh, v rámci poslaneckého klubu Evropské lidové strany jsme pro sociální otázky samozřejmě, ale musí to vždy souviset eh, s dopravou pozemní či leteckou dopravou takhle, ale nechceme převzít úkoly výboru eh, pro sociální otázky a zaměstnatnost. Dobře, takže bych řekla následující, že ve výborech k tomu není žádné pravidlo ale máme pravidlo, jak to má fungovat v parlamentu a to, že e, samozřejmě se může vznést žádost o změnu pořadu jednání a potom se předseda zeptá, jestli je někdo pro či proti a potom se e, tedy rozhodne, zda se bude hlasovat dnes či zítra. E, proto bych, chtěl tady, bych se chtěl zeptat, kdo chce tento návrh podpořit. Jackie Foster? Yes, um, ano, děkuji, pane předsedo. Ano, samozřejmě já jsem byla na eh, schůzi, kdy se o tom diskutovalo mezi koordinátory, ale myslím, že to, co tady říká pan van de Kamp, je správné. Já v tomto výboru zasedám již více než 11 let a samozřejmě vždy vítáme připomínky, názory kolegů, třeba z výboru pro životní prostředí, Eh, samozřejmě ty názory třeba jsou různé, jiné názory máme my, jiné oni, ale navzájem se tím obohacujeme. Ale mně připadá trochu znepokojivé, že naše působnost je celkem jasná ve výboru pro dopravu. Máme podporovat uh, otázky související s dopravou a proto máme velice aktivní výbor pro zaměstnanost, který se právě zabývá do detailů otázkami zaměstnanosti. A z těchto důvodů si myslím, že by tento výbor uh, se měl soustředit na to, co jsou jeho priority. To jsou priority dopravní, to znamená přesun lidí z bodu A do bodu B. Máme velice plný program a zabýváme se i řadou dalších věcí a měli bychom se tady soustředit na to, co je v naší působnosti, takže EKR určitě podpoří pana van de Kampa. Děkuji. Danke sehr. Eh, děkuji vám. Kdo je proti? Ismail Ertuk. Eh, děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl eh, požádat, aby se tento návrh zamítnul, protože tento návrh eh, neodpovídá tomu, na čem jsme se dohodli. Proto bych chtěl připomenout, že veškerá rozhodnutí, veškeré dohody v rámci schůzí koordinátorů mají doporučující povahu. Je to doporučení pro výbor. A e, protože toto rozhodnutí bylo opravdu velmi těsné na poslední schůzi koordinátorů, tak eh, proto jsme to dali na eh, bod eh, pořad jednání, proto lituji, že se o tom teď musí hlasovat, protože jednali se o sociální otázka, to bych zde chtěl potnout, jedná se-li o rovné podmínky a to je, o co nám jde, tak si myslím, že zde bychom neměli mít žádné pochybnosti o hlasování o takovémto usnesení. E, proto jsem byl překvapen, že jsme tedy se e, rozhodli na nějakém postupu, i když to některým frakcím nevyhovovalo, ale rozhodli jsme se, že budeme hlasovat o takovémto usnesení, protože co se týče obsahu, tak tam jsme postupovali obvyklým způsobem. E, vypracovali jsme to v rámci jednotlivých frakcí. Proč právě tento proces, proč právě u tohoto usnesení to není? nejde. Proto bych chtěl říci, že v tomto usnesení jsme nic nezapsali, co by eh, nebylo něco, eh, co by, eh, mm, s čím by nesouhlasil výbor pro dopravu nebo na čem by se předtím výbor pro dopravu nedohodl. Proto chci tuto žádost zamítnout. Děkuji vám. My se tedy vrátíme k tomu, na čem se jste se na eh, schůzi eh, rozhodli, protože tedy pokud se koordinátoři nedohodli, tak to musíme rozhodnout my. A nyní bod 2, eh, schválení zápisu ze schůze. Máte k tomu nějaké námitky? Ne? Dobře, a nyní bod 3. Je to doporučení Evropské komisi pro jednání o dohodě o obchodu se službami TISA. Navrhovatelem je Vim van de Kam a tomu dávám nyní slovo. A ti, kteří opouštějí sál, tak prosím, buďte eh, potichu, abyste nás nerušili. Určitě to pochopíte. Děkuji vám. Eh, prosím, eh, buďte potichu a prosím, vyjme, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že právě armáda Ismaila nyní opouští sál. Je to zcela demokratické, s tím já nemám žádný problém ale nyní musíme dnes odpoledne řešit eh, stanovisko, které vypraví, připraví výbor pro dopravu o dohodě o obchodu se službami. Je to velmi důležitá dohoda. Evropská unie a 22 států podepíšou tuto dohodu. Je to tedy otázka obchodu se službami. Eh, toto se týká všech druhů dopravy. Eh, každopádně námořní doprava, též letecká doprava a především se to bude týkat eh, zasilatelské služby. Týká se to obecné dohody o obchodu. Ale existují tady různé názory v rámci GATu. Moment, prosím. Halo, prosím. E, prosím, ruší to pana e, Van de Kampa. E, můžete hovořit, prosím. Pane předsedo, e, v GATu jsme nedospěli k dohodě. Evropská unie a zbývajících 22 českých států se rozhodli, že podepíšou dohodu samostatně. Všichni víme, že politická Eh, diskuze, která probíhá, tak eh, veškerá pozornost eh, je stržena na, nebo je zaměřena na TTIP. Ale tady máme otázku služeb. My jsme připravili s našimi kolegy návrh stanoviska a představíme to výboru INTA. A chtěl bych požádat kolegy, jestli k tomu mají nějakou připomínku, jestli bychom mohli tento návrh zlepšit. Dobře, takže já bych eh, nyní eh, poprosil eh, stínovou zpravodajku Karolín Grasmander, místo ní pohovoří pan Ertuk. Děkuji vám. Já bych chtěl omluvit kolegyni, která nedorazila, protože kvůli letecké stávce uvízla, což je, se dá očekávat a proto to převezmu za kolegyni chci si, že co se týče eh, stínové zpravodajky a mě, tak my bychom chtěli poděkovat kolegovi Vimovi. My si myslíme, že je to dobrý eh, základ, na kterém se může dále pracovat. Eh, chtěl bych zapoukázat na několik bodů, které nejsou v tomto návrhu. Pro naši skupinu je velmi důležité, aby přístup v případě mezinárodních dohod, co se týče, eh, aby tento přístup byl udržitelný a demokratický. Ochrana spotřebitelů, ochrana eh, pracujících a ochrana životního prostředí, to musí stát v popředí. Eh, zahraniční poskytovatelé služeb se musí držet našich standardů Eh, co se týče také eh, kolektivních smluv a minimálních eh, mest. Takovéto předpisy nesmí být hospodářskou zátěží, ale musíme zachovat základní práva. Co se týče přístupu k veřejných služeb, služeb v oblasti dopravy, tak to je pro nás celá rozhodující v naší politické skupině. Proto žádáme, aby veřejné služby, stejně tak jako eh, veřejné, aby eh, otázka veřejné dopravy byla z tohoto vyňata. A proto jsme eh, přišli s pozměňovacím návrhem, kde se pokrývá otázka negativního dopadu liberalizace, protože my nechceme, aby prostřednictvím TISy jsme uskutečnili liberalizaci, stejně tak, jako to bylo v případě letecké dopravy a pozemní dopravy v případě Evropské komise. Co se týče eh, mod 3, eh, tak to otázka zajištění eh, pracovních standardů a v tomto smyslu jsme také, nebo předložíme pozměňovací návrhy, potom silniční doprava, tam v případě moudu 4 a proto nezávisle na všech těchto pozměňovacích eh, návrzích, tak se těšíme na konstruktivní diskuzi, na spolupráci a doufáme, že na konci dosáhneme dobrého výsledku. Eh, děkuji vám, eh, to bylo velmi hezky předneseno. Nyní Daniel Dalton. Chairman, uh... Děkuji, pane předsedo. Jménem EKR chci poděkovat navrhovateli za skutečně vynikající návrh stanoviska. My plně souhlasíme s tím, že se soustředí na ambiciozní dohodu a e, zdůraznil význam dopravy v celosvětovém obchodu. U nás se stále Eh, více v Evropě ukazuje, že máme poměrně pomalý eh, růst a abychom zachovali naši životní úroveň, musíme získat přístup i na další trhy. 90 budoucího růstu půjde právě z jiných eh, trhů. Toto je vícestraná dohoda, doufejme, že bude plně fungovat v rámci VTO, až se k tomu přihlásí dostatek členů. Cílem by mělo být harmonizace eh, obchodních pravidel, odstraňování obchodních bariér a to je velice důležité pro malé a střední podniky, evropské podniky obecně, protože to podpoří eh, růst pracovních míst. 90% nových pracovních míst je právě v oblasti služeb. Je třeba se soustředit na vytváření rovných podmínek otevřeného trhu, zvláště v oblasti námořní. Je třeba eh, zachovat regulační standardy EU, bojovat proti protekcionismu. Nezapomínejme, že v oblasti námořní námořní, třeba USA je velice protekcionistickou zemí. A měli bychom určitě tedy těžit z této dohody, například i v souvislosti s doručovacími službami a letectvím. TISA je velkou příležitostí, měli bychom se na ní soustředit a myslím, že prospěch z této komplexní dohody by byl velice užitečný pro budoucí prosperitu. Mám pár pozměňovacích návrhů, jednak eh, v co se týče služeb v ekonomice sdílení, zvláště v oblasti dopravy, ale jinak celkově podporujeme eh, to, co řekl navrhovatel. Děkuji. Uh, uh, děkuji, pane předsedo, děkuji eh, také navrhovateli. ALDE plně podporuje tato jednání. I my to vnímáme eh, jako významnou příležitost, kterou bychom neměli promarnit mohu říci, že můžeme eh, plně podpořit návrh pana van de Kampa. Myslím, že vyhovuje všem našim obavám i zájmům. A zvláště si cením toho, že navrhovatel se soustředil na otázky dopravy a že se neubíráme směrem eh, jako třeba u T-typu, který vlastně nebyl schválen, především protože tam byly zahrnuty aspekty, které s dopravou nemají nic společného. Tady je jasné soustředění na dopravu a to je určitě dobré a je to tedy příležitost eh, získat přesvědčivý výsledek, většinový výsledek při hlasování. Ještě bych také chtěl zdůraznit, eh, to, že navrhovatel eh, přikládá velký význam různým eh, typům dopravy. Myslím si, že je důležité, abychom eh, stanovili některá základní pravidla a abychom poskytli právní jistotu evropským loďařům. To se týká třeba přístupu do přístavu, možnost transportu zboží v rámci mezinárodní námořní dopravy a podobně. Pak ještě jedna věc, a která se myslím uh, už odráží v návrhu INTE, a to je námořní kabotáž. Myslím si, že bychom se měli snažit odstraňovat překážky námořní kabotáže, měli bychom tento trh postupně otevírat. V některých zemích, jak víme, eh, i přeprava prázdných kontejnerů mezi dvěma přístavy není evropským lodím umožněna. A to je až absurdní. Chtěli bychom tedy, aby se to textu nějak eh, projevilo, eh, tak aby bylo možné optimalizovat vnitřní logistické řetězce firm. Eh, myslím si, že stanovisko Vima Fande Kampa si určitě z naší strany získá velkou podporu. Děkuji. Děkuji vám. Vidím, že ještě další se hlásí, nebo stojí, pardon, tak se prosím posaďte. Co se týče e, náhradníku, tak a sedněte se, abyste všichni také slyšeli tlumočení. A nyní je na řadě Fabio De Masi. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. E, děkuji, e, pane předsedo, děkuji navrhovateli za svůj návrh musím říci, eh, že eh, GUE NGL je eh, proti TISE. Samozřejmě to není vina pana a navrhovatele, ale můžou za to politici, kteří se rozhodli, že budou dále pokračovat v liberalizaci sektoru služeb a my si myslíme, že vzhledem ke zkušenostem, které máme v dopravě, pokud je o liberalizaci třeba například ve Spojeném eh, království, tak víme, jak to tam eh, dopadlo. Eh, někteří kolegové napadli otázku transparentnosti tohoto jednání. Já si myslím, že si musíme uvědomit, že Eh, ty dokumenty byly eh, zveřejněny až pět let poté a eh, proto to se týká také otázky zveřejnění mandátu a proto vítáme, že se jeden partner stáhl také z jednání. Já bych chtěl pohovořit o otázce Eh, vnitrozemské, protože tady eh, v rámci tisy se hovoří o negativním seznamu, tedy vše to, co není výlučně vyňato, tak eh, spadá pod ustanovení TISY. Máme velké obavy, že také otázka zvýhodněních zásad, tak pokud v té TISE se ne, Eh, pohovoří o žádné otázce eh, urovnání sporů, tak, tak jak je to v případě jiných, tak eh, to tak bude, že v rámci TISy v případě sporů, v případě řešení sporů, tak to bude další kontroverzní otázka, protože v případě dopravy otázky, které byly tady pohřbeny, například to, co bylo pohřbeno v případě liberalizace, Eh, dopravy, tak eh, nyní jsme tedy eh, zjistili, že díky platformě Wikileaks, jaká je situace, a proto moje frakce se bude angažovat za to, aby v případě TISy jsme měli kvalitní mm, veřejnou dopravu a také se to týká zaměstnanosti. A nyní má slovo Karima Deli. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla omluvit kolegu, uh, Lambas, eh, kolegu Bajse Ekota, který je eh, zpravodajem uh, a který mi tedy předal uh, různé poznámky k tomuto tématu. Chci především zdůraznit, že hovořili se o dohodě, tak ta dohoda vyvolává mnoho otázek. Tyto otázky jsou eh, momentálně předmětem jednání a my, zelení, budeme velice bedlivě sledovat eh, vývoj této zprávy. Návrhy pana Van de Kampa eh, jsou dobré pro mého kolegu, ale my bychom chtěli ještě více zdůraznit ten princip vzájemnosti. Ten by měl být mnohem silnější, než jak je to zatím v písmeně II vašeho stanoviska. Další věc. TISA by v žádném případě neměla vést k oslabení pravidel Evropské unie v sociální oblasti, v oblasti bezpečnosti a především v oblasti životního prostředí. Hovořilo se o dopravě. Myslím, že cílem by také mělo být Eh, soustředit se na dopravu leteckou a na dopravu námořní. Ty by tedy měly být výslovně změny. Budeme tady velice obezřetní, protože jsou to dohody, vůči nimž jsou občané dosti nedůvěřiví a bude třeba, aby byly zcela jasné a transparentní. Eh, takže, pane Van de Kampe, doufám, že na tomto se shodneme. Děkuji. Danke sehr. A děkuji ani nyní Daniela Diuto. Vivente. Děkuji, pane předsedo. Eh, co se týče vypracování této dohody, tak eh, doufáme, že se nebude pokračovat tak, jak se pokračuje, protože tady je zcela nedostatečná transparentnost, protože stejně jako v případě TTIPu, Eh, parlament nebyl konzultován. Eh, proto máme velké obavy ohledně toho, jakým způsobem se vypracovává text této dohody a jaký dopad to může mít na dohadu eh, VTO. A potom nám také dělá eh, starosti, jaký to má dopad na různé druhy eh, dopravy, námořní, poštovní a tak dále, protože my chceme, aby se eh, respektovala kvalita, sociální otázky a právo jednotlivých členských států, co se týče veřejných služeb chceme, aby byly vyňaty veřejné služby, ty, které jsou v obecném ekonomickém zájmu, aby to bylo vyňato z působnosti TISy a chceme, aby členské státy si ponechaly právo organizovat eh, dodávku služeb s ohledem na environmentální a sociální otázky. Zároveň chceme, aby tam byla ochrana eh, klauzule, která by se zakládala na obezřetných eh, opatření, které by byly jasné, tak aby se mohlo eh, zabránit finanční spekulaci a tak, aby členské státy mohly přistoupit k restriktivním opatřením v případě, že je potřeba chránit obecný zájem či spotřebitele. Proto žádáme, aby byly chráněny údaje v případě, když se předávají třetím zemím. To jsou nejdůležitější body a doufáme, že eh, pomocí pozměňovacích návrhů, které předložíme, tak budeme moci eh, dospět k dohodě. Eh, děkuji, Marie-Christine. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Když jsem si přečetla tento návrh stanoviska, o kterém dnes diskutujeme, tak eh, mně přišla zcela, přišel zcela jasný závěr, který vás asi nepřekvapí. Neměli bychom to zcela eh, přeskoumat a já bych navrhovala toto. Eh, výbor pro dopravu a cestovní ruch vy, vyzývá výbor pro mezinárodní obchod, aby do návrhu usnesení, který bude schválen, vložila toto. Parlament žádá od komise, aby se okamžitě stáhla z těchto probíhajících jednání, pokud jde o dohodu o službách. Vážení kolegové, eh, mnozí z vás to i řekli, tato jednání proběhla nebo začala velmi neprůhledným způsobem. A vzhledem k tomu, co odhaluje Wikileaks v loňském roce, tak eh, jenom část obsahu jsme mohli poznat. A to je zcela jasné. Můžeme okamžitě vidět, a pochopit, proč vlastně vše bylo ponecháno v nevědomosti. Tak nevypadá naše představa o demokracii. Je tady zcela jasný cíl komise zrušit poslední celní hranice, aby bylo možné naplnit eh, volný obchod. Ostatně eh, eh, komisařka Redingová to takhle říká ve svém dokumentu. Dnes svět nemá hranice, citová citát. A současně lituje, že některé země dělají nebo vytvářejí překážky pro konkurenceschopnost EU. A vy si myslíte to tež, když říkáte, že komise by toho měla využít a do současných postupů Eh, vložit ještě námořní dopravu tady do mezinárodního textu, který by byl právně závazný. To znamená, že by vlastně tím bylo zabráněno později eh, zavést ochranná opatření. Co nám dává právo rozhodnout o tom, co je dobré a co je špatné na místo konkrétních národů? Jestliže zítra se francouzi rozhodnou, že budou chtít vytvořit veřejnoprávní monopol dálnic, prostě podle této dohody by nemohli tak postupovat. A to platí pro všechny služby, které nedostají výjimku v okamžiku podpisu dohody. Ať už je to na místní, regionální či národní úrovni, země, národy prostě nebudou moci zrušit proběhlé privatizace a liberalizace, protože bude platit status quo. Jediné, co budou moci, je pokračovat v dalších a dalších liberalizacích. A poslední bod. Členské státy EU tady eh, nemají hlas. Když ovšem hovoříme o oblasti dopravy, tak musíme říci, že je celá řada odlišností mezi zeměmi. A proto si Francie přeje, Eh, tedy takhle, kdyby si Francie přála eh, vytvořit veřejnoprávní monopol a když by EU se měla opačný eh, názor, tak prostě by vůbec Francie nemohla své, své přání prosadit. Vážení kolegové, já jsem tady proto, abych hájila zájmy francouzů, nikoli proto, abych tady byla jakousi demokratickou zástěrkou všech těch, kdo sní o světě bez hranic. Já zdůrazňuji, že náš výbor musí požadovat naléhavé a okamžité zastavení těchto jednání, a to ve jménu svrchovanosti a svobody národů. Děkuji. E, děkuji. Nyní dávám slovo e, zástupkyni Evropské komise z DG Trade. Ist sonst jemand von der Kommission da? Je tady ještě někdo z Evropské komise? Uh, prosím, a máte jiné jméno? Možná se nám můžete představit? Tak to, Correct, eh, Mr. Chairman. Ano, ano, správně, pane předsedo. Jsem Luigi Pole z DG Obchod a zabývám se otázkou eh, služeb a konkrétně TISA. S velkou pozorností jsem si přečetl, jsem vyslechl tuto diskusi Eh, Vyslechl jsem slova podpory, která tady zazněla pro tato jednání. A eh, bylo připomenuto, že jde o velmi důležité jednání, protože více než 25 celkového eh, objemu představují právě služby v této oblasti, v doplasti dopravy. Námořní doprava, jak bylo také tady zdůrazněno, je velice důležitou, důležitým sektorem Ehm, dopravy. Prakticky 90% zboží na světě je takto přepravováno. Proto připisujeme velkou důležitost těmto jednáním. Je to také otázka selhání či naopak pokračování dalšího kola jednání GATS. E A Jde také o další rozvíjení práce, která, která již začala v General Agreement on Trade and Services. Takže já vám velmi děkuji za všechny poznámky, které zazněly. Zejména bych chtěl eh, reagovat na to, co tady zaznělo na téma transparentnosti. Tato jednání eh, jsou eh, jednáním, kde všechny dokumenty, které byly diskutovány se všemi zaznamenánami změnami eh, v textu, jsou k dispozici eh, tohoto výboru. Takže je to vlastně vzor a příklad transparentnosti. Je to také k dispozici všem členům parlamentu, pakliže by chtěli se podívat, a to nejen na konečný výsledek jednání, samozřejmě konečné výsledky ještě k dispozici nejsou, jednání stále probíhají, ale mohou také vidět, v jaké fázi se nachází konkrétně jednání a jaké byly předcházející fáze. E, tolik tedy e, k transparentnosti a také e, paní Reding zdůrazňovala tento přístup, tento důležitý aspekt transparentnosti. Pokud jde o veřejné služby, veřejné služby jsou důležité v oblasti dopravy. Myslíme ale, že tady není žádné riziko, že bychom snížili naše standardy, či že bychom snad měli nějaké problémy a vytvářeli problémy v oblasti sociálních předpisů. A e, známe obavy, které tady existují a proto také náležitě jednáme. A podobně jako v dalších jednáních, také v TISA máme možnost stanovit si určité výhrady, eh, které budou definovat některé oblasti, kde eh, existují výjimky. A právě takovou výhradou je eh, oblast veřejných služeb v oblasti dopravy. Takže v tomto duchu myslím, že mohu rozptýlit obavy, které byly vyjádřeny. Děkuji. Děkuji vám a nyní dávám opět slovo panu navrhovateli Vim Fandy Kampovi. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich připomínky. ale eh, mám určité obavy. Eh, souhlasím plně s kolegou z ALDE, Opiní, že eh, musíme být opravdu velmi obezřetní, protože aby tato otázka dopravy se nepřetavila v něco, co souvisí s obchodní politikou nebo s TTIPem, což jsou problematiky, které známe plně tedy eh, chápu eh, komentáře našich eh, kolegů z GUE. Ale kdybychom všechny tyto prvky měli zapracovat do tohoto stanoviska, tak by to potom nebylo stanovisko výboru pro dopravu, což je to dilema, které v současnosti mám, protože evropské, evropské odvětví dopravy určitě bude těžit z této dohody. Otvírají se tady obrovské možnosti pro námořní dopravu, též pro leteckou dopravu, ale musíme být realističtí. protože eh, aby v tom stanovisku nebyly otázky související s obchodem, eh, které se můžou řešit, když se hovoří o této problematice. Zároveň bych chtěl říci, že v úterý 24. listopadu v půl desáté jsme sorganizovali schůzi stínových zpravodajů. Doufám, že do té doby dostanou všechny pozměňovací návrhy, protože výbor INTA bude hlasovat 10. prosince. Proto musíme trošku zrychlit já společně se sekretariátem udělám všechno proto, aby 3. prosince výbor pro eh, dopravu mohl o tomto hlasovat. Chtěl bych také poděkovat eh, komisi za připomínky, především co se týče transparentnosti. Myslím si, že tu transparentnost musíme určitě podpořit, ale nemůžeme eh, vyjednávat se 751 osobami. Děkuji. Eh, děkuji vám. Já bych ale chtěl říct ještě něco. Eh, samozřejmě my jako výbor máme právo, abychom se vyjádřili eh, ke všem pozměňovacím návrhům, ale jak je to potom s hlasováním víme, jak je to s typem, protože potom, když jedna frakce s tím nesouhlasí, tak potom se to zamítne. A my jsme byli jediný výbor, který jsme se nemohli vyjádřit k typu, protože ty zvláštnosti související s dopravou Eh, nebyly tak eh, intenzivně prodiskutovány, tak jak měly. Takže toto je eh, připomínka také pro nás, pro všechny, že bychom měli mít nějaké usnesení, tak abychom se mohli zapojit do debaty a mohli z toho vytěžit co nejvíce. Chtěl bych říci, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 12. listopadu ve 12 hodin. A nyní máme to trošku těsné, ale Eh, musel jsem to takto říci, takže nyní bod 4, eh, směřování k aktu o jednotném digitálním eh, trhu. Navrhovatelkou je Merja Kilonen, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. On... Děkuji, vážení kolegové. Bylo potěšením pracovat společně na této zprávě, na tomto textu. Eh, všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy, ukazují, že výbor pro dopravu má zcela jasnou představu. Že sdílíme představu, že eh, digitalizaci je třeba mít mezi prioritami v naší práci v oblasti, která nás zajímá, to je v dopravě. Všechny frakce se projevily velmi konstruktivně před při projednávání kompromisních návrhů, které jsme společně vypracovávali, jsme dospěli k dobrému e, výsledku. Zítra má proběhnout hlasování a já bych chtěla zdůraznit několik věcí. E, náš e, výbor se v kompromisu snaží upozornit na změny, které probíhají v pracovním prostředí v důsledku digitalizace. To je důležité, aby bylo možné pracovníkům poskytnout vzdělávací nástroje, školení, aby zvládali digitalizaci, aby byli na výši moderních potřeb digitalizace, aby byli také na úrovni požadavků svých zákazníků. my eh, nevíme zcela jasně, zda eh, obra, ob, ob, oblast dopravy odpovídá plně požadavkům zákazníků. Právě proto také provádíme digitalizaci, vytváříme různá eh, nová schémata, postupy, snažíme se vidět, jakým způsobem mohou mít spotřebitelé, tedy přepravované osoby, také dopad na tuto oblast. Snahou je Eh, vytvářet přeshraniční multimodální systémy v oblasti dopravy. Opakuji, v přeshraniční dimenzi, aby eh, tady existoval přeshraniční digitální systém informací, nákupu jízdenek a podobně. Musíme brát v úvahu, že eh, i když v roce 2015 se nám daří eh, stavět tunely pod horami, nedaří se nám ještě vytvářet přeshraniční eh, systém prodeje jízdenek. To je jedna z výzev, která před námi stojí. Dále musíme také dbát na ochranu osobních údajů. Musíme si uvědomit, že pojem infrastruktura Eh, nezahrnuje pouze vlastní dopravní infrastrukturu, ale obsahuje také v digitálním slova smyslu spolehlivost, kapacitu, trvanlivost eh, digitálních eh, postupů či procesů. Některé eh, kompromisy se nám tady podařilo vypracovat, některé věci ještě zůstávají trošku stranou, ale v každém případě jsme se snažili vypracovat stručný eh, text, který by jasně reagoval na velké výzvy, před kterými stojíme. Eh, také IMCO a ITRE vypracovávají stanoviska a věříme, že celkem se podaří, aby otázky dopravy byly náležitě zohledněny v digitální agendě. Děkuji. Danke sehr. Děkuji vám. Nyní Vrklum. Eh, děkuji, pane předsedo. Chci eh, poděkovat zpravodajce za výsledek, ke kterému jsme se dopracovali, a to celkem velice rychle. A můžeme říci, že tady jsme navrhli text, o kterém se bude zítra hlasovat v našem dále. Je tady ještě také stanovisko z výboru ITRE a IMCO. A jak řekla zpravodajka, je tady velký potenciál v této oblasti, aby se zlepšila konkurenceschopnost a aby se zlepšila eh, celá logistika, a celá oblast e, i hranic, e, cel a podobně. Tady je rozhodně potenciál, když e, do něj se vnesou digitální postupy, bude možné výrazně zlepšit konkurenceschopnost, zlepšit podnikání a samozřejmě v oblasti sociální ekonomiky a cestovního ruchu také je digitalizace velice důležitá. Jak řekla zpravodajka, je velmi důležité pracovat tímto směrem. Dospěli jsme tedy ke kompromisní pozici, jak řekla zpravodajka, Snažíme, snažili jsme se být maximálně účinní a snažili jsme se takto přispět k oblasti dopravy a cestovního ruchu a těšíme se zítra na hlasování. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Já bych také nejprve ráda poděkovala za práci paní zpravodajce, především za její eh, střícný přístup a také všem stínovým zpravodajům za spolupráci. A myslím si, že po konstruktivních vyjednáváních eh, můžu jako stínová zpravodajka naší frakce potvrdit, že podporujeme všechny navržené kompromisy Stanovisko reaguje na již probíhající digitalizaci v dopravním sektoru, především pokračující implementace řídících systémů ve všech druzích dopravy a podporuje také klíčovou oblast rozvoje inteligentních dopravních systémů. Nicméně jsem velmi ráda, že stanovisko obsahuje také důležité body z hlediska přístupnosti a dostupnosti digitálních technologií pro starší občany a lidi s postižením, kteří nesmí být eh, vyloučeni z procesu digitalizace a proto by tyto nástroje měly být co nejjednodušší a neměly by vytvářet nové překážky. Eh, paní zpravodajka už o tom hovořila, také se k tomu připojuji, že nezbytné eh, v souvislosti s digitalizací zajistit dostatečný trénink a vzdělávání zaměstnanců, aby v pracovním procesu dokázali držet krok s vývojem nových digitálních technologií. A také zmiňujeme současný problém blokování služeb v dopravním a turistickém sektoru. V budoucnu bychom měli předcházet takzvanému geoblockingu tak, aby aplikace byly dostupné kdekoliv bez ohledu na zeměpisnou polohu. Tedy e, myslím, že stávající podoba stanoviska je kvalitní a věřím, že zítra získá všeobecnou podporu. Takže ještě jednou poděkování paní zpravodajce i všem stínovým eh, zpravodajům a zároveň paní zpravodajce přeji hodně úspěchů při implementaci stanoviska do zprávy dvou hlavních výborů. Díky. Eh, děkuji. Eh, někdy to tlumočení Eh, trošku trvá déle, než hovoří paní řečnice a nyní dávám slovo dále kolegovi. Uh, Děkuji, já toto pokrývám na výboru eh, IMCO, takže vlastně jsem tak nějak na dvou židlích. Eh, samozřejmě ta digitální revoluce postihuje všechna odvětví, včetně dopravy, tak eh, jak to bylo dříve zemědělská revoluce, průmyslová revoluce, která přinesla eh, parní stroj, železnici a teď se očekává, že ta digitální revoluce také přinese veliké změny. V důsledku toho eh, jsme eh, rádi tomu, jak ty kompromisy vypadají. Můžeme určitě říci, že tam zahrnují některé naše pozměňovací návrhy týkající se ekonomiky sdílení a multimodálního prodeje lístků. To je určitě velice užitečné pro budoucnost dopravy. Musíme uznat, že eh, ta eh, ekonomika sdílení má velkou budoucnost pro evropskou dopravu třeba, aby se vlastně poptávka propojila s nevyužitou kapacitou. Na to bychom se měli soustředit ve všech členských státech a já jsem velice rád, že se to v textu uznává. A obecně tedy toto můžeme podpořit. Jenom ještě jedna, jednu věc z mé strany. V tom návrhu jsou některé věci, které se možná příliš dotýkají subsidiarity. To se týká například pracovních podmínek eh, eh, a myslím si, že eh, bychom si měli uvědomit, že to jsou otázky v kompetenci členských států a měli bychom tedy si dát pozor, abychom nevstupovali do kompetenci členských států. Děkuji. Pavel Telička. Děkuji, nyní Pavel Telička. Uh, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo je samozřejmě vždycky zdvořilostí eh, ocenit mm, zpravodaje, ale já to mohu dělat velice upřímně. Ta práce byla velice hladká, rychle jsme šli předu a my za ALDE eh, jsme ocenili, že naše připomínky byly eh, vzaty v potaz. Myslím, že to je zase velice solidní stanovisko. Ty kompromisy podle mého názoru jsou velice eh, konzistentní, zabývají se jak otázkou dopravy, tak otázkou cestovního ruchu. Také myslím, že máme poměrně vyvážený a komplexní přístup k tématu, jak z hlediska investic eh, do infrastruktury, eh, školení pracovníků a z hlediska práv cestujících. To, co tady bylo řečeno k digitalizaci, myslím si, že pro dopravu i pro další odvětví je zcela klíčové v nadcházejících letech. Já doufám, že to bude vítaný vklad, který zajistí, že doprava 21. století Eh, skutečně bude přizpůsobena digitalizaci, že se to eh, odrazí ve dalším vývoji, už na to tady poukazovali kolegové, nebudu to tedy opakovat. Digitalizace eh, dopravy a cestovního ruchu, myslím, povede i k novým vzorcům chování, k novým spotřebitelským zvyklostem a musíme tedy proto poskytnout i potřebnou infrastrukturu a také potřebné právní předpisy. A to chci eh, zdůraznit, eh, že samozřejmě budeme potřebovat proto i posouzení dopadu. Myslím, že eh, na tom jsme se při diskusi o textu shodli. To bych tady chtěl ještě zdůraznit. Také si cením toho, že my na rozdíl od jiných výborů vlastně to zvažujeme i z hlediska EFSI protože právě v digitalizaci dopravy bychom mohli velice využít eh, ty dostupné prostředky v rámci EFSI. A moje poslední připomínka, možná je trochu politování hodné, že tedy uznáváme pronikání dopravy do digitalizace. Je škoda, že výbor TRAN nevyužije obdobných postupů jako výbory Jury nebo Ekon, Myslím si, že by to bylo dobré, kdyby eh, se to odrazilo, tento náš názor i v jiných eh, eh, textech, ale to je možná jenom taková poznámka stranou, že by bylo třeba dobré postupovat se trochu jiným postupem. Ale každopádně ALDE bude moci s klidným srdcem hlasovat pro kompromisní pozměňovací návrhy a nebude pro pozměňovací návrhy, které ve skutečnosti jdou eh, mimo působnost dopravy. Adeli. Děkuji vám, nyní Karim Adeli. Děkuji vám, pane předsedo. Můžeme opravdu jenom vyjádřit eh, spokojenost s prací naší kolegyně, naší eh, zpravodajky, protože ta jednání o kompromisech byla velice Eh, dobrá, projevem takové kolektivní inteligence a byla to jednání velice příjemná, eh, opravdu velmi příjemná. Myslím si, že toto stanovisko je zcela zásadní. Proč? Protože toto stanovisko ukazuje, že nejenže digitalizace změní zcela naši mobilitu, ale že i další Eh, modely ekonomiky se začínají eh, prosazovat. A je třeba eh, si to uvědomit. Technologie je dobrá, zvláště pro městskou mobilitu a já o tom mohu samozřejmě hovořit, protože mám na toto téma zprávu, ale je to také dáno tím, že chování lidí se mění. Zvláště s těmito odvětvími, které Eh, zavádějí nejrůznější inovace. Jsou tady věci, jako je třeba sdílení aut, eh, ekologické sdílení a podobně. Ale někdy se v této souvislosti objevují drobné problémy a proto, milí kolegové, vás všechny vyzývám, abyste hlasovali zítra pro můj pozměňovací návrh číslo 46. Vysvětlím proč. V digitalizaci v současnosti máme eh, firmu, která se nazývá Uber. Uber je zcela jasně příkladem revoluce právě této mm, ekonomiky sdílení a bylo by velice nebezpečné vnímat to jenom jako digitální službu, jak oni se prezentují. Protože Uber je podnikem, který má velký vliv na způsob dopravy ve městě v mnoha členských státech tato firma nabízí inovativní služby, ale nemůžeme ani popírat problémy, které to sebou nese. A to především jsou problémy v oblasti bezpečnosti, v oblasti nedostatku sociální ochrany, v oblasti pojištění. Myslím si, že tento můj pozměňovací návrh je důležitý, protože ta evropská reakce eh, je důležitá pro jednotlivé regiony, pro jednotlivá města. A ten můj pozměňovací návrh vlastně vyzývá k určitému regulačnímu rámci. Je toto třeba nějak regulovat v rámci hospodářské soutěže, v rámci minimálních sociálních požadavků. Nechceme říct, že jsme proti, ale musíme to nějak upravit, aniž bychom samozřejmě dusili inovaci protože jste správně říkali, že právě inovace je velkou pákou v ekonomické oblasti a umožňuje vlastně hospodářství další rozvoj. Ale jinak si myslím, že toto stanovisko je kvalitní a zelení budou hlasovat pro. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dávám slovo Daniele Ajuto a místo ní tedy kolega. Um, ehm, alltså Děkuji. Já se také domnívám, že je to dobré stanovisko paní navrhovatelky, nicméně eh, k Uberu třeba tam zcela souhlasím s paní Deli. To je eh, nezákonná taxislužba. A nazývat to digitální službou, myslím, že paní Deli to velice vys stihla. Ehm, je to prostě taková amatérská služba a cestující tam postupují veliké riziko, protože neexistuje žádná kontrola aut, řidičů, neví se, jestli platí daně. Je to v podstatě ilegální a jediným cílem je vlastně zlikvidovat eh, odvětví taxislužby. Podkopává to oficiální taxislužby, takže my podpoříme návrh paní Deli. Děkuji. Danke sehr. A nyní Marie Kristin Duto. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vytvoření jednotného digitálního trhu je prioritou číslo dvě Junckerovy komise. Paní navrhovatelka eh, to chválí eh, v své zprávě, ale já to nechválím. Evropská unie i v této oblasti chce odstranit veškeré překážky na hranicích. Teď se tedy chopila digitalizace a snaží se ještě více zesílit svou moc nad členskými státy. Většina mých pozměňovacích návrhů naopak se snaží vrátit iniciativu členským státům, tak aby tyto měly volnost, aby si mohli vybírat mezi tím, jestli chtějí eh, zcela propojenou a digitalizovanou společnost, anebo mezi tím, jestli chtějí společnost, která se alespoň snaží chránit soukromí a osobní údaje eh, obyvatel. Pod záminkou konkurenceschopnosti a hospodářského růstu e, jsme všichni vyzýváni, včetně mě, abychom neustále více používali digitální nástroje. Takže naše životy jsou dnes kolonizovány digitálním světem. To umožňuje velkým podnikům, jako je Google nebo Facebook, vědět pochopitelně, kam jedeme, jaké jsou naše zvyklosti, jaký vedeme život, jaké máme, eh, jaký máme vkus. Eh, vzpomeňte si, že v červenci eh, velice schopní počítačoví technici odhalili obecnou špionáž občanů, kterou se snaží zavést Microsoft se svým novým operačním systémem Windows 10. A to vlastně se snaží prosadit na všech nových počítačích, ale i na starých, protože nás neustále vyzývají k aktualizaci. A tento software prostě schromažďuje veškeré údaje o uživateli. A myslím si, že tady stojíme před zcela zásadní věcí a sice ochranou svobod a soukromí. A to samozřejmě je věc, kterou se musí zabývat i náš výbor. Myslím, že eh, musí být jasno v tom, že já rozhodně nejsem nepřátelská vůči digitálním nástrojům. To rozhodně ne. Já jsem hluboce přesvědčena, že tyto nástroje sebou nesou velké výhody, například v oblasti řízení toku. Ale rozhodně nesouhlasím s myšlenkou, že digitalizace vyřeší všechny problémy. Digitalizace není eh, žádným zázračným řešením nezaměstnanosti, znečištění a podobně. Paní Deli eh, hovořila o Uberu. Uber je jenom důsledkem a výsledkem politiky, kterou jste podporovali a budete podporovat i nadále, politiky liberalizace a volného pohybu. Ve svých pozměňovacích návrzích se tedy eh, snažím o to, aby členské státy mohly sami zvážit, jaké místo má mít digitalizace v jejich společnosti. A především zdůrazňuji, že ochrana individuálních svobod a ochrana soukromí musí být mnohem více v těchto testech zohledňována. Děkuji. Děkuji, nyní Isabel de Monte. Děkuji. Eh, také já bych chtěla poblahopřát navrhovatelce. Já s tímto textem souhlasím a děkujeme za to, že se snažila přiblížit eh, stínovým zpravodajům. Cílem eh, společného trhu je liberalizaci v rámci digitálních služeb a proto máme služby, které poskytují sociální platformy jako Facebook a tak dále. Bylo by naivní si myslet, že služba, která se poskytuje zdarma, tak by neměla žádný ekonomický dopad. Ty data, ty údaje se používají určitě. Ehm, asi mm, bych nedělala, že bych tomu zabraňovala, ale aby to bylo pro dobro spotřebitelů. Musíme zmodernizovat legislativu tak, abychom ji přizpůsobili digitální éře. A to nesouvisí pouze s dopravou. Dobře, my jsme ve výboru pro dopravu a cestovní ruch, tak musíme eh, se také zde zmínit o cestovním ruchu, který se, který mm, se to týká. Máme tady zprávu o, o eh, budoucnosti cestovním ruchu a tam se také řeší otázka digitalizace a také sdílená ekonomika. E, neměli bychom demonizovat tyto služby, které existují. Digitalizace existuje už mnoho let a někdy to bylo samozřejmě i přínosné. Hovoříme o dopravě, ale také, e, že se mm, také zvýšil Eh, počet turistů se svým ruchu. Musíme umožnit, aby eh, ta virtuální eh, realita byla ošetřena legislativou, jak už o tom bylo řečeno minule, tak abychom trošku tu situaci vyřešili, ale nesmíme zbršťovat ekonomickou aktivitu. Že, když se tady hovořilo o Eh, digitalizaci, tak to eh, souviselo také s pracovními místy, ale eh, samozřejmě na jedné straně se ruší pracovní místa, ale pak se asi další vytvoří. Děkuji. A nyní Bosier. Paní. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že ta dnešní diskuse ukazuje, jak digitální jednotný trh vlastně ovlivňuje digitalizaci v mnoha odvětvích. A to můžeme jen přivítat. Vítám tuto intenzivní diskusi a také kvalitu té diskuse, kterou vedete, jak jsem mi tady zaznamenal z těch dnešních připomínek. Celkově bych řekl, že vítáme vaše stanovisko a vítáme i diskusi, kterou nad ním vedete. Nicméně Vzhledem k velice různorodým účinkům digitalizace eh, lze tedy zvažovat i některá konkrétní doporučení, eh, otázky, prohlášení, které chcete vložit do svého stanoviska. A já bych tedy kolegovi z DG Move eh, předal slovo, aby se mohl vyjádřit k některým konkrétnějším detailům. Ano, to jsem taky chtěl paní Claire Depre z DG Move. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně, samozřejmě i DG Move velice vítá toto stanovisko. Ehm, v reakci na diskusi bych řekla, že digitalizace v dopravě není samoučelná. Ehm, samozřejmě cílem je, aby doprava byla efektivnější, abychom podpořili multimodální dopravu abychom podpořili nové eh, oblasti, nové způsoby chování, nové možnosti díky počítačovým systémům. Také chceme, aby doprava se více soustředila na uživatele, aby lépe vyhovovala konkrétním potřebám lidí eh, s nějakými konkrétními problémy, ať už to jsou starší lidé, lidé s omezenou pohyblivostí a podobně. Bylo tady zmíněn jeden pozměňovací návrh, Samozřejmě, pokud jde o komisi, my podporujeme nové modely podnikání, ale eh, vzhledem k požadavkům na bezpečnost, na daňové požadavky, sociální požadavky eh, na úrovni členských států, eh, to je třeba také zajistit, aby byly dodrženy tyto požadavky. Potom prodej lístků. Bylo tady mnoho komentářů, některé pozměňovací návrhy se také zmiňují v této souvislosti o právech cestujících. Už jsem dříve eh, to říkala. Možná nejprve bychom se měli soustředit na informování eh, o multimodální dopravě a potom by byla tedy práva cestujících a prodej lístku, tak aby ten základ vlastně už byl připraven předtím, než se začne třeba ten prodej lístku. Je třeba, aby ta ochrana cestujících začala mm, právě tím základem. Financování byla zmínka o EFSI. Určitě EFSI lze využít k digitalizaci dopravy a mm, za chvíli kolega bude tady hovořit e, o e, druhé výzvě k předkládání nabídek pro CEF a tam se určitě zmíní i to, jak právě tento nástroj může eh, zajistit propojování různých typů dopravy. Děkuji. Eh, děkuji a nyní závěrečné slovo má navrhovatelka paní Maria Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Pane předsedo, děkuji všem, kteří tady hovořili. Na závěr bych chtěla ještě zdůraznit, že východiskem je vytváření nových služeb, nových podniků. A to musí probíhat na základě společných pravidel, pravidel, která budou přijímána všeobecně. To znamená, že všichni aktéři na trhu, ale také ti, kdo nově vstupují na trh, musí eh, mít jasno tom, jaká pravidla platí. A je právě na zákonodárcích, aby zajistili, že již existující i noví aktéři na trhu všichni pracují podle stejných pravidel, že tady neexistuje sociální dumping, ale že naopak fungují eh, dobré dopravní služby. Takže děkuji mnohokrát, budeme dále pokračovat a těšíme se na výsledek hlasování zítra. A ještě jednou děkuji všem za přínos. Danke sehr. Eh, děkuji. Eh, déle už na tom pracujeme nemůžeme, nemůžeme, protože se bude hlasovat eh, zítra v 9 hodin. Ich kann Nicht ewig warten, bis der Direktor kommt. Ne? Ja, wir wollten eigentlich jetzt zum Tagesordnungs äh, Nyní je na řadě bod číslo 5, prezentace komise generální ředitelství MU, týkající se dalšího pracovního programu Nástroje pro propojení Evropy s ohledem na druhou výzvu. Äh, pan Uni nám bylo řečeno, že přijde v 16.00, ale není tady. Äh, komise nám k tomu může něco říci? Eh, komise nás neposlouchá. A, je je teda Ano, nyní je na čase. Ja, das äh, Ich begrüße Sie. Eh, srdečně eh, vítám pana Ujny z eh, komise a musím říct, že jste přišel o 11 minut později. To můžeme akceptovat, ale s čím souhlasit nemůžeme a prosím poslouchejte pozorně. Co se týče implementace CEF, tak už jsme to uzavřeli 30. října potom jste přišli se sdělením tisku 5. listopadu a minulý pátek teprve byl parlament informován o těchto 68 stránkách. Říkám vám jasně, my to neakceptujeme. My jako parlament eh, musíme být informováni dříve než tisk, nebo minimálně ve stejnou dobu. Jedná se o 68 stránek, abychom je dostali v pátek a abychom o ně dnes abychom o nich nediskutovali, to nejde. Co se týče trialogů, tak musíme si uvědomit, že když rada dostane dokument, který má 70 eh, stránek a dostane to večer předtím, tak to my jsme odmítli a zamítli jsme tuto diskuzi a neuskutečnili jsme. A proto díky tomu eh, má vždycky rada týden na ty dokumenty. Dnes uděláme výjimku, ale prosím, zamyslete se nad tím, protože když můžete informovat tisk, média, tak můžete také informovat parlament. A po tomto úvodu vám dávám slovo. Thank you, chair. I... Děkuji, pane předsedo. Já vidím, že vaše slova získávají velkou podporu v sále. Já se tedy opravdu chci velmi omluvit. A, skutečně v budoucnu budeme dávat velký pozor, aby se taková věc neopakovala, abyste byli náležitě informováni včas. Kvalita informace je samozřejmě velmi důležitá a e, informace, která byla poskutnuta tisku, byla velmi stručná, nebylo to opravdu informování tisku v plném slova smyslu. E, plná informace proběhne dnes zde ve výboru z naší strany. A prezentace byla připravená pro vás bude vám k dispozici, zůstane vám k dispozici, protože si myslím, že to je důležité, abyste si tento materiál mohli ponechat jako e, určitý referenční materiál a abyste se na jeho základě k nám mohli e, vracet, obracet se na nás s otázkami a podobně. Já se teď omezím jen na několik důležitých aspektů e, to druhé výzvy pro, v rámci Connecting Europe Facility. A také bych byl rád, kdyby zbylo dnes trochu času i na diskusi a zůstáváme nadále k dispozici pro odborná či tematická setkání, jak si budete přát k jakémukoli konkrétnímu aspektu. Toto je první výzva. Jak si asi pamatujete, první výzva eh, měla velký úspěch. Vybrali jsme a oficiálně schválili 276 projektů z celkových eh, z celkového financování 13,1 miliardy. Je tedy důležité říci, že teď je eh, nutné pomoci veřejným orgánům všude v Evropě, aby bylo možné Eh, zlepšit situaci v investicích do infrastruktury a využít k tomu eh, toto, tento nový nástroj. Přitom bychom také eh, chtěli Eh, poděkovat za velmi moudrá rozhodnutí, která byla přijata během eh, projednávání tohoto nového nástroje, a to nejen z hlediska celkového eh, objemu peněz, ale také z hlediska priorit, která je tomu připsána. Máme třikrát větší poptávku než to, co vlastně bylo k dispozici. A to je také důvod, proč jsme rok po první výzvě chtěli Eh, vyhlásit eh, druhou výzvu předkládání projektu. Tato druhá výzva eh, se bude snažit dobře využít všechny zbývající finanční prostředky, které ještě tady jsou. To je 7,6 miliard eur. To je opravdu také velký objem peněz. Budou tady dvě části. První eh, se bude týkat eh, všech členských států a pak 6,5 miliard eh, to bude specificky z diferenční obálky soudržnosti členských států. Celý proces který bude vypracován pro posouzení této výzvy u první výzvy eh, se budou sledovat tři aspekty. Za prvé priorita, z hlediska toho, zda projekt odpovídá prioritě či ne. A tentokrát, vzhledem k tomu, že máme již schválený pracovní plán pro každý koridor, které byly náležitě připraveni v rámci příslušných koordinátorů, to jsou plány, které budou využívány jako vodítko pro posouzení eh, priorit projektů. Za druhé, to se již opakuje, eh, toto hledisko, a sice eh, zralost eh, projektu, to je také důležitý faktor. A pak třetí faktor, který bude zvažován, a ten také byl už v předchozím kole, a tentokrát bude ale ještě důležitější, vzhledem k tomu, že celkový objem finančních prostředků bude vlastně už vyčerpán. Takže to bude velice kritický aspekt pro posouzení přesně eh, té sumy, která má být poskytnuta a která je zapotřebí pro daný projekt. Jinými slovy, pokusit se maximalizovat nejen nový finanční nástroj v rámci CEF, budeme mít 140 milionů eur u tohoto nástroje, ale také, aby byly peníze co nejlépe využity, protože ty peníze dáváme k dispozici, tak aby bylo co možno nejlépe využít nový nástroj CEF. A já jsem velmi rád, že mohu říci, že diskuse eh, s Evropskou investiční bankou je velice dobrá. Tady Stefan který pracuje v Lucemburku. Tady nejméně dva dny v týdně je v bance v Lucemburku a velmi brzy bude moci oznámit první skutečné již projekty EFSI protože eh, celá řada projektů nese tu nálepku ESSI, ale poprvé doufáme, že v nadcházejících týdnech bude možné vás informovat o skutečně významných dopravních projektech ESSI. Jaké tedy jsou priority tohoto nového kola, nové výzvy? Eh, ta celková obálka bude eh, se otvírat všem novým opatřením, které jste nám pomohli začlenit do CEF a do jejího nařízení. Je to tedy inovace a nové technologie, samozřejmě včetně podpory alternativních paliv, eh, pak ta celková dimenze, kdy se snažíme lépe propojit městské úzly do celého procesu eh, a také doufáme, že budou velmi dobré eh, projekty dálnic na moři. A také máme tradiční ITS eh, pro silnice eh, Cezar dostává velkou důležitost. A my jsme překvapeni, jak velmi kvalitní a velmi početné projekty byly předloženy již v rámci prvního kola. A také se nám podařilo ERTMS, kde se nám podařilo zajistit 200 milionů, ale budou tady také nové principy e, s agenturou, která bude přímo v jádru projektů, které budou zvoleny. A pak také e, informační systémy pro řeky. E, tady kohezní obálka. Tady jsme byli překvapeni, velmi dobrými návrhy, které přišly ze zemí soudržnosti v již v prvním kole. Pozitivní je využití zbývající obálky pro soudržnost teď v druhé výzvě, v druhém kole. A tady také jsou velmi důležité projekty z hlediska priorit v příloze 1. V rámci nebo vedle tohoto, této výzvy budou probíhat také aktivity v rámci nového finančního nástroje, jak už jsem se zmínil před chviličkou. Bude velice důležité snažit se zajistit, aby projekty byly co maximálně dokončeni eh, podle těchto nových finančních eh, systémů. proběhne informační den, který bude takovým vlastně zahájením. Počítáme, že to bude 30. Eh, listopadu tady v Bruselu. Eh, někteří z vás se možná této akce budou moci zúčastnit. Až do poloviny eh, února příštího roku bude lhůta pro předkládání návrhu a pak, aby bylo možné zajistit eh, výběr eh, projektu začátkem léta příštího roku, tak eh, doufáme, že vás budeme moci informovat začátkem června abychom mohli popsat, jaké typy projektů eh, mohou být vybrány v tomto kole. A samozřejmě ještě další podrobnosti předneseme také členským státům. A to by mělo proběhnout v Rotterdamu mezi 20. a 22. červnem. Čili já chci využít také této příležitosti, abych eh, vyjádřil tu naději, že podobně jako v předchozích příležitostech, eh, kdy se zúčastnilo mnoho eh, členů eh, Evropského parlamentu během těchto dní, tak si myslíme, že teď to bude ještě důležitější, protože chceme také zorganizovat konkrétní konferenci a věříme, že bude velká účast členů Evropského parlamentu na této akci, nazvané Ten T Days. Já bych eh, vám chtěl nechat k dispozici předložený text prezentace, abyste se mohli k tomu ještě vrátit, případně klást i další otázky v pozdějších, eh, jako samozřejmě i nyní. Eh, děkujeme za to, že jsme eh, dostali prezentaci a ta moje kritika byla pouze k časovému harmonogramu. Nyní dávám eh, slovo oběma zpravodajům. Nejdříve má slovo paní Aja Sender. Vždy nejdříve dostanou slovo zpravodajové, to už je po desetiletí, ale jestli nemáte zájem, tak se to můžete vzdát toto práva. Nikdo vás nenutí. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem si myslela, že nyní byli na řadě koordinátoři a proto jsem eh, sekretariátu řekla, aby mě zapsali na potom. Já bych eh, chtěla poděkovat komisi. Ano, je pravda, že vždy eh, nás Eh, překvapí a že je to pozdě. Já doufám, že nás předem upozorní. Já jsem byla na eh, konferenci eh, námořních regionů a tam byl Gerald, šéf jednotky a zrovna jsem to dostala, když jsme dělali prezentace, takže bylo by dobré, aby v budoucnosti, protože jsem eh, přesvědčená, že komise má ten příspěvek eh, mnoho dnů eh, předem, tak stejně tak jako účetní dvůr má 12 hodin předem zprávu, no tak alespoň, aby se nám to poslali 12 nebo 10 hodin předem, tak aby jsme prostě nepřišli a nedali se nám to takto na poslední chvíli protože tady se eh, jedná o to, že máme mnoho regionů, pro které je to otázka velmi citlivá. Eh, čekáme na studii a na reakci členských států, které tak eh, šlechetně nám nabídly, abychom dali 10 miliard do společného eh, rozpočtu a proto doufám, že ty projekty, které budeme moci identifikovat, tak s tímto přístupem budou v souladu. A jsem ráda, že jsme také mohli eh, disponovat eh, částí CF pro horizontálnější záležitosti, protože během posledních měsíců, kdy dochází implementace a začínají fungovat fóra, a debaty a už existují návrhy, eh, pozměňovací, pozměňovací návrhy i k celému textu, tak je dobré, že postupujeme dobře v té evropštější části, alespoň eh, tedy ne tak regionální území, ale evropská. V tomto smyslu bych si přála, abyste nám lépe vysvětlili, eh, protože na tom, na té schůzi regionů jsme byli svědky toho, že existovalo určité znepokojení kvůli tomu, že eh, jak máme ty koridory, tak ta první eh, část implementace eh, rozpočtu, ta první výzva je příliš soustředěná na tu ústřední část samotné Evropské unie. Je pravda, že komise to argumentuje tím, eh, že tam jsou různé ty eh, místa nepropustná a že to nejde přes hranici. A já si myslím, že je důležité, aby komise zohlednila, a Gerald o tom hovořil, aby se počítalo s tím, že koordinátoři budou počítat s předchozími kapilaritami, které budou živit ty koridory. A tady ty, ten eh, první nápad byl vyváženější, ta otázka IT, ale potom spíše příčnější přístup, tak tím se to mohlo kompenzovat. Protože jinak ten dojem, kterého se nabývá, je, že to zase všechno soustředíme na ten střed a periferie um, eh, bude bezprizorní. V případě eh, námořních orgánů, tak tam je rozpočet významnější. Může se eh, tedy eh, říci, že část té kritiky ze strany periferie můžeme eh, vyřešit prostřednictvím určitých implementací, ale já si myslím, že je důležité, aby komise lépe vysvětlila, jak prostřednictvím těch koridorů to nesoustředíme všechno do středu, který není úplně ochotný přijímat investice z Evropské unie, že to nejsou ty, který, kteří by ten program dali do pohybu od začátku. A ta periferie, která je více bezprizorní, tak má větší problémy e, s tím, aby získala ten vhodný tok. Takže prostřednictvím test a manuálního programu doufáme, že tady tato frustrace bude vyřešena. Děkuji vám. A nyní Dominik Rike. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji komisi za tyto informace. Nebudu nějak hovořit o těch lůtách nebo o tom, jak by se mělo zacházet s Evropským parlamentem trochu lépe, eh, ale mám tedy několik komentářů a otázek. Samozřejmě jsem rád, že se respektují dvě hlavní kritéria, a sice smyslu, evropská smysluplnost projektu nebo jejich evropská hodnota a také jejich zralost, protože to je eh, samozřejmě věc, která souvisí i s efektivitou. Je zajímavé, že v tom přístupu se něco změnilo. Ty horizontální projekty mají stále větší význam v Evropě a tím se to výrazněji projevuje i u těch výzev když se diskutovalo o CEF, tak ze začátku to byly takové věci dosti okrajové, ale teď se právě řeší problémy sítí, problémy horizontálního uspořádání a jsou to věci, které jsou stále důležitější. První otázka, kterou mám na komisi, a to je problematika finančních nástrojů e, obsažených uvnitř CEF. Víme, že v diskusi o EFSI se objevují vlastně dohady s komisí o tom, že část finančních nástrojů z CEF by se převedla vlastně na dotace v rámci jiného programu. Finanční nástroje CEF jsou do určité míry takovým sdílením rizik se dalšími finančními nástroji, s dalšími fondy, například Margarita dalšími. Nicméně je to stejný typ finančních nástrojů jako eh, u Junckerova plánu neboli v EFSI. A může to být tedy, možná to není stejný typ, ale je to ve stejném duchu. A mně tedy není úplně jasné, byl bych rád, aby nám to komise vysvětlila, je, v jakém okamžiku se využije Junckerův plán a v jakém okamžiku se vys využije ten zbytek nebo zůstatek z těch eh, fondů CEF. Nebylo by logičtější eh, vlastně, aby se to celé převedlo na dotace? I když já jsem samozřejmě byl dříve hodlivým zastáncem finančních nástrojů, teď si otázku, jestli by to nebylo efektivnější. Druhá věc pokud jde o fondy soudržnosti, máme vlastně první část nástroje. To znamená, že fondy soudržnosti jsou přiděleny členským státům soudržnosti uměrně eh, mm, na tomu, jaké mají právo na využití eh, fondu soudržnosti. Do jaké míry tedy komise vlastně vyhradí ty prostředky, protože nemůže všechny prostředky dát do toho systému najednou, musí tam respektovat tu uměru takže některé země třeba mají méně zralejší projekty. Nevyvolá to nějaký problém při přidělování prostředků, protože v roce 2018 už to vlastně bude společně sdílená, eh, společně sdílené prostředky. A třetí a poslední otázka. Objevují se studie o spoždění investic v členských státech a tato spoždění jsou ještě větší, než jak se odhadovalo v, po krizi 2008. Například v Německu Vědělo se, že tam budou spoždění, ale ta čísla, která se teď objevují, ukazují, že to prodlení je mnohem větší a může to ohrozit přímo konkurenceschopnost toho daného území. Takže otázka je, zda tedy komise se domnívá, že by se měly nějaká data dodržet. Myslí si komise, že by mohla reaktivovat mechanismus vlastně refinancování CEF v rámci přeskumu víceletého finančního rámce? Má komise takovýto úmysl, že by se vrátila k tomu refinancování? A druhá věc, začne se nějak uvažovat jak se bude navazovat na takovýto typ programu, zda, jak se na to bude navazovat v nějakém dalším finančním rámci, nebo jestli to bude doplněno nějakým dalším nástrojem, protože těch 50, z těch 50 miliard se to snížilo na 30 miliard a ty budou pravděpodobně spotřebovány za jediný rok. Potřeby, které byly vyjádřeny eh, různými aktéry, ať už členskými státy nebo jinými aktéry, byly zhruba tři až čtyřikrát vyšší než ty finanční prostředky, které byly k dispozici. To znamená, že buď to bude taková noční můra, že vám prostě dali uh, návrhy, které byly k ničemu a nakonec ty potřeby nebudou tady tak vysoké, a nebo ty potřeby budou velice vysoké, jak někdy ukazují investiční studie. A ta kvalita návrhů bude vysoká. Takže co pak budeme tedy, řekneme si tedy, no tak prostě jenom 30 miliard, i když bychom potřebovali mnohem více, tak by se musel využít nějaký dotační mechanismus a něco jiného než Junckerův plán. Je to věc, kterou se budeme tedy pak nějak zabývat, anebo až do roku 2020 Eh, prostě eh, ty prostředky nebudou navýšeny, takže nebudeme mít možnost nějakého nového programu. To je věc prvořada eh, pro Unii. A ty výzvy už ukázaly to, co ukázaly i různé studie o investiční efektivitě, a sice, že jsme že ty potřeby jsou asi čtyři až pětkrát větší, takže bude s tím komise něco dělat nebo to bude téma, které bude dál na stole ještě čtyři roky, protože to by byla určitě katastrofa z hlediska Unie a její ekonomiky. Danke sehr. Nyní děkuji a nyní Markus Pieper. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji také komisi za velmi eh, přesvědčivé vysvětlení. Eh, co se týče Eh, ohledně výzvy ESTA a eh, navrácení svinských států, tak já si myslím, to stahování svinských států, to si myslíme, že je pozitivní. Eh, jak už o tom hovořil kolega Rike, jak to bude vypadat dále s CEFem. Možná potřebujeme více pochopení v radě, ale že to není tak špatné, to, co podporuje finančně Evropská unie. A potom Ehm, netýká se to pouze dopravy, jak si myslí mnozí, ale týká se to členských států, a aby tam byl eh, spravedlivý postup, protože u toho eh, originálního původního návrhu tam bylo potřeba se dohodnout ohledně soudržnosti a máme tady postup, kde máme 10 eh, miliard, které byly rezervovány pro země soudržnosti a v současné výzvě je to 6,5 miliard a s tím souvisí můj dotaz jak posuzuje komise eh, možnosti úspěchu této výzvy. Eh, v zemích eh, soudržnosti existuje dostatek kvalitních projektů, tak abychom zde v oblasti dopravní infrastruktury mohli také dostat tady toto financování, anebo budeme muset hledat možnosti v případě, že to tak není, třeba v případě druhé výzvy, tam máme ty další 3,5 miliardy, jestli tyto eh, peníze by se daly do odvětví, které jsou blízké dopravy, ale v zemích soudržnosti, tak aby eh, tyto peníze nebyly pryč. Eh, v regionálním výboru se jednalo, že bychom měli ten příslip, že by ty peníze zůstaly v zemích soudržnosti a proto bych chtěl na tom skonstatovat, co se týče výboru pro dopravu, že co se týče e, eh, příští období, hovořil o tom pan Riké, tak musíme si dnes dobře rozmyslet, jak to bude vypadat dále v, e, v případě CEFu v souvislosti s EFSI. Já pevně doufám, že členské státy e, uznají, že dopravní infrastruktura potřebuj, může poskytnout ještě více a proto bych chtěl apelovat na komisi, připravte to, apelujte eh, tak, jak eh, to děláte dosud, běžte do členských států a buďte eh, pozitivními vyslanci CEFu. A poslední dotaz. Napojenost na EFSI. Já mám pocit, že zde jste trošku šli okolo této věci, protože co se týče té, toho pojítka, tak tam není úplně jasné. V případě EFSI tam se stále více ukazuje, že e, v případě silnic máme opravdu výborné projekty, ale pokud se nám to podaří mít e, e, financování Eh, týká se to eh, těch oblastí, které nejsou tak eh, důležité v případě soukromých investic, tedy propojení s železnicemi a se silnicí, takže by se to dalo do soukromého sektoru a mohlo by to mít určité přijetí ze strany soukromých investorů, například Brenner tunel, tam se to financuje částečně přes EFSI, přes investory, Mm, mítné eh, a železnice je dotována příčně. A to se týká eh, i soukromých investorů, pro které by to mohlo být zajímavé. Takže eh, to by byly takové balíčky, dostanete peníze pro silnice a pokud, budeš, pokud se bude spolu financovat určitá část. Takže Dominik se směje, ale Mm, tím by se vyváželo riziko, protože bychom měli soukromé investory a byly by tam ty, ta ziskovost pro ty eh, méně zajímavé projekty. Takže já bych chtěl, aby komise se nad tímto zamyslela. Bohužel bez mikrofonu. Eh, já budu stručná. Eh, to, co mě zajímá, už zde byl položen dotaz. Eh, Dominiku. Já bych eh, chtěla říci, pane z komise Unidy, my eh, nechceme, aby se vycházelo pouze z EFSI. Tady ta otázka je pro nás velice důležitá ve výboru pro dopravu. Markus eh, Piper hovořil, že v rámci EFSI se eh, také prováděly silniční projekty, ale chceme také, aby eh, fungovaly projekty železniční a vodní a mě by zajímalo, jak to vypadá se zeměmi soudržnosti, jestli opravdu se ty peníze dostanou jestli se to dá realizovat. Abych měla zvláštní ještě dotaz, eh, co se týče u té další tranše, tak existuje nějaký postup, kdy, když, když někdo je, to souvisí s železnicí, tak na jaké úrovni to je a jak je to s tou tranší BDS e a u, u intermodálních. Já jsem se taky přihlásil o slovo Eh, já si myslím, že ten návrh toho eh, balíčku je dobrý a v případě eh, přeshraniční sekce tady se jedná o velké projekty a potom tady máme ty malé projekty. Před 20-30 lety jsme měli zkušenost, že ty malé projekty, když jsme chtěli, tak tam byly Turín 14 miliard, žádný problém ale jedna nebo dvě miliardy pro malý projekt to byl problém a to prostě mm, propadne. Eh, takže říci, eh, dostanete velký projekt, když uskutečníte ty malé projekty. A to je ta přidaná hodnota Evropy. A ještě k Chorvatsku. Eh, dozvěděli jsme se, že chorvatská vláda mm, objednala pro eh, otázku s ehm, s, uh, s elektranami Drava je jakoby Amazon jako Amazonka Evropy a eh, souvisí tedy s těmito řekami. A v té další tranši nedostali peníze a tady ta otázka je, může ta vláda o to znovu požádat, protože tam jsou jiné ekologické důvody, ale můžou oni o to znovu požádat? A jestli bude komise stejně tak eh, dobře reagovat? Eh, nyní máte slovo a můžete odpovědět. Thank you. Děkuji. Ještě jednou se eh, omlouvám za to spoždění. Snažili jsme se získat nějaký dřívější slot, ale nepodařilo se to, ale příště budeme tedy opatrnější. Takže pokud tedy o ten příděl na soudržnost, bylo eh, tady skutečně hodně spekulací ohledně převodu ze soudržnosti na CEF. První výzva k předkládání nabídek ukázala, že to fungovalo. Ne všechny projekty byly vybrány a to znamená, že jsme se velice kriticky na tyto projekty dívali. To znamená, když se nás ptáte, jste stejně tak kritičtí na ty příděly na soudržnost jako na jiné projekty, tak bych řekl, že ano, rozhodně jsme. Nicméně kvalita projektu eh, se projevila, zvláště u těch, kteří, eh, které byly vybrány v první výzvě. A naše hodnocení je takové, že v té druhé výzvě využijeme celou částku eh, přídělů členských států. To znamená, nebude tady otázka toho, že bychom se zabývali, do jaké míry můžeme toto nějak převést. Pokud by tomu tak nebylo, tak potom samozřejmě, až budeme prezentovat eh, výsledky druhé výzvy, tak o tom budeme s vámi diskutovat a pokud budou ještě nějaké peníze k dispozici v těch národních přídělech, tak uvidíme, zda tedy uděláme nějaký, za, nějakou záchranou třetí výzvu, nebo zda přijmeme jiné opatření. Ale ty projekty jsou velice kvalitní a jsou velice kvalitní také proto, že ty eh, člen, příslušné členské státy nebo subjekty Eh, spolupracují s naší výkonnou agenturou ENEA a také s našimi kolegy eh, už ve fázi přípravy a před výběru těch co možná nejlepších výrobků, aby mohli ten svůj příděl využít. Proč? Protože jedná se o inovace a je tedy v kolektivním zájmu ukázat, že to funguje, tak aby bylo možné lépe a více využít transferu z regionální politiky soudržnosti ta reakce, kterou dostáváme od všech členských států soudržnosti, je velice pozitivní. Eh, vnímají to užitečně a vnímají, že jsme schopni poskytnout nejen peníze, ale také pomoc s prováděním projektu a vnímají to jako mnohem jednodušší než prostřednictvím jiných nástrojů. To je tedy důvod, proč se domníváme, že těch 6,5 miliardy, což je zbytek z toho přídělu na soudržnost, může být skutečně využito na vysoce kvalitní projekty v rámci druhé výzvy. Horizontální aspekty versus tradiční a zvláště rozsáhlé projekty. Jedna kritika, která od vás zazněla, když se diskutovalo o výsledcích první výzvy, e, a nebylo to zase takové překvapení, protože příloha nařízení o je velice jasná, ale bylo tam hodně peněz, které byly spotřebovány v první výzvě e, a byly spotřebovány rozsáhlými projekty, ne třeba přímo na e, periferii, jak to tak někteří nazvali, a proto jsme se rozhodli, že se budeme snažit na, soustředit na horizontální aspekty, tak aby to bylo lépe vyvážené. A také, abychom měli taková investiční opatření, která přispějí k efektivitě e, celé sítě. Zasněla tady myšlenka, že by tady měla být určitá podmíněnost mezi rozsáhlými a menšími je to takové nepsané kritérium, do určité míry toto používáme při vnitřním vyhodnocování první výzvy. Dívali jsme se na to, protože vlastně ty velké projekty hodně potřebovaly peněz, tak jsme se dívali, jak jsou třeba navázány na dobré malé projekty. Ale možná s těmi zkušenostmi, které teď získáváme, bychom mohli při přeskumu tohoto nástroje v budoucnosti možná tu podmíněnost eh, jak si výraz, více zvýraznit tak, aby se stala třeba i jedním z kritérií. Za třetí, nové finanční nástroje v rámci SEF a vzájemné doplnění s Junckerovým fondem, tedy s tím novým eh, fondem EFSI. To je dobrá otázka. My jsme přesvědčeni, že ta druhá tranče 70 milionů bude představovat částku potřebnou k tomu, abychom mohli prokázat, že konkrétní finanční nástroje CEF e, jsou v tomto směru užitečné, protože doplňují ten Junckerův fond. Ideální by bylo, kdybychom mohli co nejlépe využít tyto finanční nástroje CEF, především k tomu, že budeme tlačit na EIB, aby volila vysoce rizikové projekty. I když teoreticky Junckerův plán podporuje i vysoce rizikové projekty, víme, že trend bude nejspíš v první vlně projektu eh, takový, že se budou přijímat projekty s rozumným rizikem nebo s přiměřeným rizikem. A proto si myslíme, že ty finanční nástroje určené na CEF jsou užitečné v tom smyslu, že rozhodně umožňují i vysoce rizikové projekty a zvláště ty projekty, které by mohly být navázány na některé tematické fondy. Například doufáme, že brzy budeme schopni eh, mít fond, který bude garantován částečně nástrojem CEF, aby napomohl financování infrastruktury ERTMS, ale také řešení ERTMS u kolejových vozidel. Eh, chystáme se uzavřít eh, konkrétní tematický fond na základě finančních nástrojů CEF eh, pro ekologizaci lodí tak abychom eh, loďstvům umožnili vlastně určitou eh, eh, renovaci, tak aby se používaly lodě, které spotřebují méně paliv a budou ohleduplnější k životnímu prostředí. Také s, s takovýmto konkrétním nástrojem bychom v rozumné době to znamená v polovině příštího roku, mohli mít i konkrétní nástroj pro čistou inteligentní městskou dopravu. To jsou typicky záležitosti, které vlastně nemůžete v prvním roce provozu dělat v rámci Junckerova fondu. Pak tady ale bude otázka, vy jste to tady zmínili a určitě až to budeme řešit při hodnocení výsledku druhé výzvy, co uděláme se zbytkem peněz, které byly vyčleněny na finanční nástroj CEF. Pokud si myslíme, že ty peníze, které máme teď, stále ještě postačují, na několik let, tak se samozřejmě budeme snažit co nejlépe tyto peníze využít a pak je eh, potom třeba eh, transferovat na tradiční dotace, tak abychom mohli eh, potom připravit ještě širší a smysluplnější třetí výzvu, která půjde i na takové tradičnější investiční fondy. Pokud jde o invest, nebo zdržení u investic, Samozřejmě máme tady eh, nedo statky eh, v oblasti investic do dopravy. Už jsme to řešili eh, mnoha způsoby. Jednou z reakcí je i Junckerův plán. Není to samozřejmě recept na všechno, ale je to jeden ze způsobů, jak reagovat. Další způsob reakce Eh, to bylo, že se financování infrastruktury eh, vlastně více probírá na vyšší politické úrovně. Už tři předsednictví to řeší velice seriózně a eh, také se snažíme řešit různé regulační překážky. My si myslíme, že ty nedoplatky nebo nedostatky byly takové, že by to mohlo mít nějaké Eh, dopady na projekty vybrané v rámci CEF. Projekty, které byly vybrány v první výzvě a ty, které budou vybrány v druhé výzvě, když se díváme na zralost, tak se díváme i na riziko, že třeba ten projekt se nějak eh, pozdrží. A agentura pochopitelně neustále toto bedlivě sleduje a Snaží se tedy v reálném čase monitorovat projekty tak, aby bylo možné využít to pravidlo, že buď se ty peníze použijí, nebo, se, nebo o ně ten daný subjekt přijde. A, a samozřejmě potom bychom měli mít třeba nějaké další financování v rámci třetí výzvy CEF, e, zase v kombinaci s tradičními dotacemi. Dále, projekty EFSI. Zmiňovala jsem, že eh, některé z nich už budou brzy ohlášeny, jenom pár příkladů. Projekty EFSI nemusí být nutně projekty silniční dopravy. Je jasné, že projekty silniční dopravy jsou jednodušší a jsou také atraktivnější pro soukromé investory, jsou méně rizikové, alespoň na první pohled ale máme také i nesilniční projekty, které budou eh, způsobilé podle EFSI, například eh, vnitrozemské vodní eh, cesty, to je třeba Zdymadlo Beatrice nebo přístav Kalé. Pak tady jsou také projekty, které napomohou refinancování kolejových vozidel v železničním odvětví a konečně také regionální fond, který by měl financovat projekty v oblasti městské dopravy. Project. Mohou být projekty znovu předloženy, to znamená, když nebyly v první výzvě eh, vybrány, eh, mohou být předloženy v druhé kole? Ano, mohou. Eh, my tedy nevyzýváme členské státy, aby Eh, předkládali znovu projekty, které třeba nevypadaly příliš úspěšně. Jestliže důvod pro nepřijetí projektu byla, byl v tom, že nebylo dostatek financí, no tak tady samozřejmě je možné takový eh, projekt eh, může být vybrán v druhé výzvě. Eh, a je na místě ho znovu předložit, ale jestliže nebyl vybrán kvůli tomu, že neodpovídal prioritě nebo nebyl dostatečně relevantní, no tak pak by to asi eh, nebylo dobré využití času, kdyby se znovu automaticky předkládal i v druhé výzvě. Z toho můžeme říci, že bude eh, dána také příležitost pro vzájemné propojení Eh, tady, aby došlo o takový celostní přístup, to, čemu někteří z vás říkají kapilární aspekt. Eh, bude to jistě také lépe zastoupeno i v pracovních plánech pro koridory. My žádáme koordinátory, aby se nesoustředovali na projekty eh, jako takové, ale aby se dívali i na různé další infrastruktury. A konec konců důležité je, nejlépe využít eh, ta je mm, sítě, které jsou v jádru. Takže my se tady díváme na vlastně takové ty křižovatky. Pokud jde o chorvatskou situaci, tak eh, já neznám ten projekt, o, který jste, o kterém jste mluvil, ale způsob, jakým byl projekt eh, popsán, tak já myslím, že se kvalifikuje eh, do druhé výzvy, ale to je třeba ještě dále ověřit. Já nejsem informován o nějakém projektu v chorvatském kontextu, který by nebyl vybrán kvůli Eh, financím. Možná, že prostě nebyl považován za dostatečně kvalitní jako takový. Děkuji. Eh, děkuji. Eh, tímto jsme došli na konec dnešního programu veřejné schůze a nyní začneme se schůzí koordinátoru, která je neveřejná, takže proto, kdo zde nemá místo, prosím opuste sál a jinak budeme pokračovat zítra v 9 hodin.